A tím pádem nepadla žádná připomínka během 24 hodin, což znamená, že tato doporučení výboru Ekon byla přijata a budou zveřejněna společně s tím legislativním textem zítra 25.10.2017. 2017. A nyní přecházíme k dalšímu bodu. Zpráva STAS. Obecný rozpočet za rok 2015, eh, udělení absolutaria. A na úvod dávám